tyto eh, zadržované osoby, tak aby mohly konečně eh, mm, stát před eh, nezávislým a spravedlným soudem. Děkuji paní komisařko Damanaké. Na závěr bylo předloženo šest návrhů usnesení, tím dokončím rozpravu. Hlasování proběhne nyní. kde bude následovat hlasování v šesti návrzích rezoluce k situaci v Bangladeši. K eh, jednacímu řadu kolegyně, prosím, já chci opravit jednu faktickou chybu předtím, než budeme hlasovat o rezoluci o Bangladeši pod bodem J. Tam je 2001 mm, volby 2001-2005 v roce 2000 Eh, jedna nedošlo k žádným volbám, takže můžete to prosím vyškrtnout? Má někdo námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Eh, pokud ne, tak, tak to bude vypadat bod je, takže eh, návrh vodního textu, kdo je pro, proti, přijato, odstavec 5, kdo je pro, proti, drželi přijato. Po odstavci 13, návrh 1, jmenovitě otevírám hlasování. Kolegyně Fajn. Omlouvám se, já mám eh, novou kartu a ta nefunguje. Já jsem, eh, já chci hlasovat plus a u konečného hlasování také plus. Já toto nefunguje, ta moje karta nevím proč. Možná dnes ráno jsem hlasovala jinou. Paní kolegyni, možná máte tu svoji hlasovací e, kartu zasunutou někde jinde a proto tahle ta nefunguje. A to vydání je, teda hlasování zatím otevřeno, teď ho uzavírám. Můžu uzavřít hlasování. Návrh je zamítnut. A mm, do zápisu dáváme, že paní Tal chtěla hlasovat. K bodu je pozměněné formě. Kdo souhlasí? Kdo je proti? Zdrželi? Přijato. Tím se dostáváme k závěrečnému hlasování o takto pozměněné rezoluci. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Tím končím hlasování. Přijato. Tím se dostáváme k dalšímu hlasování o šesti pozměňovacích návrzích o situaci menším především iránských Turkménů. Máme společné usnesení pěti frakcí. Um, CVS 6 originálu, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel. Přijato. Paragraf 7, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Přijato. Po paragrafu 10 návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, No, ověříme, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Tím končím hlasování. Zamítnuto. Druhá část. Po odstavci 10, návrh 2, zelených, kde pro, kde je proti. To musíme ověřit. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto mm, bod odůvodnění B, kde pro, první část je pro, kde proti, drželi přijato, druhá část je pro, proti, drželi přijato. Závěrečné hlasování o takto pozměněném textu ustanovení jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Tím končím hlasování. S jedním stržení eh, jednomyslně přijato. Dále následuje hlasování o pěti návrhových usnes rezoluce v případu Arafat Jaradat a situace vězňů v izraelských vězeních. Na rezoluce frakce EPP budeme hlasovat jmenovitě. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Zamítnuto přerovnosti hlasů. Tím se dostáváme ke společné usnes rezoluci pěti frakcí. Nejprve odstavec pět originálu po dvou částech. První část je pro, je proti, drželi přijato. Druhá část je pro, proti, Elektronicky budeme hlasovat o druhé části, otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Tím končím hlasování. Přijato. Odstavec 8 originálu, kde je ve třech částech. První část je pro, proti, zdrželi, přijato. Druhá část je pro, proti, Eh, tady elektronicky otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Třetí část je pro. Proti. Drželi stejnou většinou. Ověříme. Třetí část odstavce 8 elektronicky. Zavírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Ještě více než eh, stejná většina. Eh, odstavec 10, originál textní část, to je pro, to je proti, drželi, přijato druhá část, to je pro, proti, takže ještě jednou elektronicky věříme. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Přijato. Odstavec 11 originálu, kde je pro, proti, věříme, tedy odstavec 11 originálu. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Nyní se dostáváme k závěrečnému hlasování o pozměněném textu. Otevírám hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. 32 ku 9 přijato. Tím se dostáváme ke konci. Pokud nejsou námitky, bych chtěl z rezoluce přijaté v dnešním zasedání předat následujícím gremím. Pane Ody,